So let's start. I'm very sorry. Já se velice omlouvám za toto spoždění. Neměli jsme žádné logické, ale logistické problémy. V každém případě začneme. Začneme přijetím návrhu pořadu jednání. Obdrželi jste ho, pokud nemáte žádné doplňky nebo námitky, můžeme návrh pořadu jednání schválit v pozměněné podobě. Dnešní zasedání se vysílá na internetu. Vítáme všechny z vás, kdo nás sledují online. Minulý týden byl zveřejněn nový newsletter výboru IMCO a výtisky najdete u vchodu do tohoto sálu. Také se můžete připojit do sítě přátel výboru IMCO, můžete se přihlásit k odběru tohoto zpravodaje. Můžete ho dostávat e-mailem. Další bod je schválení zápisu. Přijdeme na bod číslo 5. To je 27. výroční zpráva o sledování uplatňování práva EU. A já bych nyní předal slovo zpravodajovi, Kristiánovi Busojovi. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Paní předsedkyně, vážení kolegové, toto je druhá výroční zpráva o kontrole uplatňování práva EU, na kterém pracuji a vítám tuto příležitost, protože mohu porovnat pokrok. Už jsme o tom mluvili, když jsme schvalovali zprávu paní Kaliente o zprávě a partnerství na jednotném trhu. To byla důležitá debata, kterou bychom měli zohlednit i v této současné rozpravě nebo debatě. Řádné uplatňování práva EU je zásadní, abychom zajistili plynulé eh, fungování jednotného trhu. A když si porovnáme rok 2008 a rok 2009, můžeme zaznamenat určitý pokrok, ale upřímně řečeno, není to nic závratného. Když čtu tu zprávu, někdy mám takový pocit deja vu a je to zklamání. Je tady celá řada oblastí, kde musíme naše úsilí posílit. Jedná se o profesionální kvalifikace, služby veřejného zájmu a další věci. Jsou to věci, které se objevují znovu a znovu a to znamená, že s tím musíme něco udělat, abychom pokročili. Nicméně domnívám se, že máme důvod k optimismu, protože se věci trošku zlepšily. Například průměrný počet případů pozdní transpozice poklesl z 55% na 51%. Kromě toho postupy pro ne, nebo řízení pro nesplnění povinností jsou také v menším počtu, ale stejně ten počet zůstává velký a to znamená, že můžeme věci ještě dál zlepšovat. Komise by neměla váhat, měla by využít možnost, kterou zavádí Lisabonská smlouva a požádat o finanční sankce. A to od první fáze, pokud není žádné jiné řešení, které by přesvědčilo členské státy, aby uplatňování práva EU brali vážně. Protože řízení pro nesplnění povinností stále vyžaduje dlouhou dobu, vítám skutečnost, že pilotní projekt Evropské unie přilákal víc členských států. Tento projekt vychází ze spolupráce mezi Evropskou komisí a členskými státy a může pomoct řešit problémy v rané fázi a vyhnout se tak takovému řízení. Abychom se vyhnuli nesprávné implementaci, mohou k tomu proto něco dělat i instituce. Rozhodně musíme být opatrnější, když připravujeme legislativu, musíme usilovat o větší jasnost a přesnost. Zvyšila by se tím právní jistota a veřejným orgánům by to pomohlo lépe pochopit právo EU. Hodně nám mohou pomoct srovnávací tabulky, protože věci vyjasňují a umožňují řádné sledování uplatňování eh, jednotné legislativy v EU. Dále vítám vytváření databáze, do které patří právní předpisy a judikatura pro nekalé komerční praktiky. Takové údaje mohou být velmi prospěšné jak pro veřejné orgány, tak pro občany. A já se domnívám, že jejich uplatňování v dalších oblastech by také bylo prospěšné. Údaje z srovnávacích tabulek by byly navíc v databázích, které by umožnily větší transparentnost. A v neposlední řadě bych chtěl zopakovat svou podporu pro další vývoj, pro další rozvoj Solvitu a portálu EU Pilot, aby občané dostávali, mm, aby se občanům dostávala řádná pomoc, která vyplývá ze špatné implementace a nebo z nedostatečné implementace. Přestože textový limit na návrh stanoviska, ten text, eh, který jsem vám předložil, nebyl vyčerpán, můžeme to ještě vylepšit, a proto si rád vyslechnu vaše názory. A budu rád, když stínoví zpravodajové nebo i další kolegové předloží pozměňovací návrhy, pokud chcete stanovisko vylepšit. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane Busoji. A nyní dáme slovo stínovým zpravodajům. A nebo jejich mluvčím, pane Švábe. Chcete něco říct za ELS? Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za e, přeci prezentaci kolega Busoj, protože ten jasně poukázal na to, jak vypadá řízení pro nesplnění povinností v EU. Co se týče tohoto řízení pro nesplnění povinnosti, tak e, si myslím, že bylo dobře podáno a souhlasíme s ním, ale délka trvání tohoto řízení nevede k žádnému uspokojivému výsledku. Z toho důvodu bychom chtěli připomenout jednotlivým členským státům, aby skutečně se snažili co nejdříve udělat opatření pro provádění směrnic. Tato zpráva si zasluhuje naši podporu. Děkuji. Takže děkuji. Další řečník je Maria Erika Pérez, prosím. Sí, muchas gracias. Buenos días. En primer lugar quisiera... Děkuji, přeji vám všem hezké dobré ráno. Já bych chtěla poblahopřát pana Busoje, protože vypracoval vynikající dokument. A tento dokument obsahuje ty nejdůležitější prvky takové prvky, které by mělo obsahovat stanovisko. Zároveň je tato zpráva konstruktivní. A já mám několik úvah. Musíme trvat na tom, aby spolupráce mezi evropskými institucemi členských států byla posílena. Tak, jak to řekl pan Busoj. A za druhé se domnívám, že bychom měli podpořit také hledání alternativních opatření, tak eh, aby řízení probíhalo co nejrychleji, tak eh, abychom se nemuseli obratit, obracet na Evropský soudní dvůr. Souhlasím s panem zpravodajem také v tom, že například Solvit a EU Eh, portále by měly být eh, skutečně nástroje, které si zasluhují větší podporu. Jde o to, aby eh, kolektivní procesy týkající se porušení byly vylepšeny. Také výměna osvědčených postupů je nesmírně důležitá. Ještě jednou děkuji panu Busoj a já jménem své frakce předložím několik pozměňovacích návrhů. Děkuji. Děkuji, paní Rile, prosím. Já bych chtěla také poděkovat panu zpravodaji za vynikající spolupráci. My jsme se několikrát scházeli a děkuji mu ještě jednou za dobrou zprávu souhlasím se většinou bodů, mám pouze několik málo malých doplnění. Já si myslím, že zpravodaj tam měl určité problémy s délkou toho textu. Takže já bych dodatečně ještě zdůraznila transparentnost ohledně průběhu a stavu řízení, protože stěžovatelé mě velmi často řekli, že jsou informováni, když vůbec jsou informováni, dost pozdě. Bylo by dobré, aby existovala větší transparentnost o průběhu řízení. Tolik tedy malé doplnění k trojce a k bodu pět. Tam bychom také mohli doplnit něco v tom směru, že vítáme snahu komise, aby v oblasti uznávání odborných kvalifikací přispěla k větší jasnosti. To jsou takové malé doplňky, jinak si myslím, že vaše zpráva obsahuje velmi důležité prvky a děkuji za ní. Thank you. Mnohokrát děkuji. Já mám pocit, že toto téma nevyvolává nějaké velké vášně. Má k tomu něco EKR? Je tady někdo za EKR? Dobře, další řečník by měl být z GUE. Máte nějaké připomínky? Ne. Dobře, takže kdokoliv další, kdo by chtěl něco říct, prosím, máte možnost? Nic. Žádný zájem. Dobře. Já myslím, že tady bude lepší oznámit lhůtu. Komise? Chce něco říct komise? Pan Karl Kempis. Mnohokrát děkuji. Málem jsem vás přeskočila. My máme velkou vášeň, my jsme velice zapálení pro tuto zprávu. To bylo v podstatě na žádost parlamentu a je to dobrá příležitost pro výměnu názoru. A rozhodně si také ceníme toho usnesení, protože právě těmto věcem se teď věnujeme. Pokud jde o tu pozdní transpozici, skutečně to jsou případy, které jsou pro nás prioritou. A možná jste viděli, že také pokud jde o nedodržení práva EU a pravidel, která vydává Evropský soudní dvůr, komise loni v listopadu zveřejnila sdělení, kde podrobně vysvětluje, co děláme, pokud je o uplatňování tohoto nového článku 260 podle Lisabonské smlouvy. Máme nové nástroje a už je teď využíváme. I v tomto sdělení. A rozhodně si také ceníme toho, že říkáte, že si musíme stanovit priority, protože máme hodně případů a musíme se zamyslet nad tím, které jsou nejvíce naléhavé. Vy ty priority, vy ty priority ve sdělení z roku 2007 jednoznačně, jednoznačně a podrobně uvádíme. Druhou prioritou je zvláště negativní dopad pokud je o porušování práva EU. A samozřejmě, pokud členský stát nedodrží rozsudek Evropského soudního dvora, to je také priorita. A snažíme se dosáhnout uplatňování článku 260. Spravodaj říká, že to takové deja vu, to je pravda. Na druhou stranu máme čísla, A ta jsou zajímavá, z těch vyplývá, že došlo ke snížení počtu řízení pro nesplnění povinností v posledních dvou letech na 28 Je to sice číslo, ale aspoň si uděláme trošku představu o tom, jak to vypadá. Pokud je o ten projekt EU Pilot, tady vám mohu říct, že jsme právě naštívili poslední členský stát, který zatím ten projekt nezavedl, je to Lucembursko, Tam se opravdu líbilo, jak jsme si poradili s tímto nástrojem a chystají se také připojit, abychom to potom mohli uplatňovat ve všech 27 členských státech. Doufáme, že k tomu dojde velmi brzy. A já myslím, že i ty další věci, jako Solvit a vaše Evropa, vy uznáváte příspěvek komise, ano, Solvit je velice úspěšný nástroj. Umožňuje řešit 90 problémů, se kterými přijdou občané. A to do deseti týdnů. A to je velice dobré měřítko. Tím asi skončím. Pokud budete mít nějaké dotazy, samozřejmě rád odpovím. Děkuji průběhu vašeho vystoupení vstoupilo do sálu několik poslanců a proto se ptám, jestli máte ještě nějaké další připomínky. Nebo by nám to pan zpravodaj uzavřel? Děkuji. Velmi krátce, paní předsedkyně. Rád bych poděkoval všem kolegům, kteří ocenili můj návrh na stanovisko. Naprosto souhlasím s panem Švábem, Musíme víc spolupracovat s členskými státy, abychom je přesvědčili o tom, že mají uplatňovat komunitární právo. Paní Pereš také nadnesla významnou otázku, a totiž, že spolupráce by se měla posílit. A já naprosto souhlasím s tím, že Solvit, portál Vaše Evropa a srovnávací tabulky jsou velmi důležité. Už je mám v textu a rád si počkám na pozměňovací návrh, aby se to ještě vylepšilo. A také souhlasím s doporučením kolegyně Rile. Samozřejmě informace a transparentnost jsou klíčové, abychom lépe uplatňovali legislativu EU. A také bych rád poděkoval zástupci Evropské komise. Já sám jsem říkal, že jsem zaznamenal určitý pokrok, a je výborné, že Evropská komise už teď využívá nástroje, které jí poskytuje Lisabonská smlouva, aby přesvědčila členské státy, aby řádně uplatňovali legislativu EU. A také jsem velice spokojený s tím, že Solvit a portál Vaše Evropa jsou prioritami pro Evropskou komisi. To je prozatím vše, počkám si na pozměňovací návrhy a rád bych znovu poděkoval všem kolegům. Dobře, výborně. A lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 19. duben, 12 hodin. A hlasovat o tom budeme ve výboru IMKO 25. května. Takže přejdeme na další bod. A to je univerzální služba a tísňová linka 112. seminář na toto téma, který nedávno proběhl za přispění odborníků, oficiálních orgánů, Združení pozorovatelů a nevládních organizací byl velmi zajímavý. A většina prezentací je na webových stránkách IMCO. A já bych ráda dala slovo zpravodajce paní Rapty, aby nás s návrhem zprávy seznámil. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Poukázala jste na seminář, který se konal včera odpoledne a máte pravdu, byl nesmírně zajímavý. Vyslechli jsme si nejrůznější názory a pokud mohu, tak bych chtěla říci, že Během celé diskuse bylo jasné, že jsme vytvořili takový společný základ, že tato zpráva je postavena na stejném základě a je velice důležité, co bude dělat komise po té, co bude naše zpráva zveřejněna. Má zpráva je rozdělená do dvou částí, si to mohu tak říct. Jedna část se zabývá otázkou univerzální služby a nedávného vývoje a druhá část, která je propojená s první částí, se zabývá spíše evropskou linkou tísňového volání 112. Měli jsme velice obsáhlou diskusi o tomto čísle tísňového volání 112 na půdě našeho výboru asi před měsícem. Máme návrh zprávy, na které pracuji, na základě první výměny názorů v našem výboru a jak říkal pan Busoj, co se týče našeho předešlého stanoviska a předešlé zprávy, tak jsem připravila tento text a také jsem musela brát v potaz určité textové omezení. Byla jsem omezená počtem slov a stránek. Pochopitelně velice ráda projdu veškeré pozměňovací návrhy od kolegů. Velice ráda ještě zlepším tuto zprávu, upravím ji a budu eh, pracovat ruku v ruce se stínovými zpravodaji. Nyní několik slov o univerzální službě. Všichni víme, že hned od počátku, tedy poté, co se zrodila univerzální služba, došlo k velkému vývoji. A ten vývoj byl někdy možná trochu překotný, rychlý, takže teď jsme si uvědomili, že univerzální službu musíme řešit trochu jiným způsobem. Také si uvědomujeme, že všechny tyto problémy, tyto otázky se týkají především výše nákladu A uvědomujeme si, že existuje určitý politický, sociální ekonomický kontext eh, Evropské unii v tuto chvíli a chceme, aby faktor výše nákladů minimálně negativně ovlivnil evropské občany. Chceme, aby tedy evropští občané měli vysoce kvalitní univerzální službu, která jim bude poskytnuta, nicméně by to nemělo být pro ně další finanční břemeno. Já jsem se snažila všechny tyto aspekty vzít v úvahu. Je důležité, abychom postupovali velice opatrně, obezřetně a já věřím, že univerzální služba není ani právem, ani určitým základem, jak zajistit širokopásmové připojení pro všechny. Tento cíl se nachází v digitální agendě, také v Evropské strategii Evropa 2020. Jistě je to cíl, který všichni plně podporujeme, nicméně musíme nastavit správnou rovnováhu mezi naplněním tohoto cíle a také snížením finančního břemene pro naše občany. Čili musíme v tomto ohledu postupovat velice opatrně. Věřím, že širokopásmové připojení pro všechny občany je důležitý cíl, to také uvádím v druhé části své zprávy, kde hovořím o tisňovém volání 112, čili musíme jednak zlepšit eh, přístup, účinnost, eh, fungování tohoto čísla, ale musíme paralelně přijmout další kroky. Například eh, musí spolupracovat národní regulační orgány s národními orgány. Další věc, která se musí udělat, je implementace technologií, které jsou k dispozici, ale opět musí dojít k, k jejich harmonizaci. A další věc je otázka nákladů pro evropské občany. Na závěr těším se především na názory mých kolegů, protože všichni mají k dispozici návrh mé zprávy, všichni slyšeli ty prvotní názory k této zprávě, ale na základě včerejší diskuse v podstatě se potvrzuje to, co jsme již říkali. Širokopásmové připojení je důležité, je to důležitý nástroj, ale není to priorita, pokud chceme poskyt, eh, zlepšit poskytování této služby. Další věc, o které někdy hovoříme a o které uvažujeme, musíme se postarat především o skupiny zranitelných občanů, eh, občanů s postižením. Eh, musíme velice pečlivě zvážit, jak se o tyto skupiny obyvatel a občanů postaráme. Evropská komise to také velice pečlivě zvažuje. Evropská komise je ochotná přijmout praktické kroky, jednak s ohledem na univerzální službu jako takovou a také s ohledem na tísňové volání na linku 112. Chtějí zjednodušit a zlepšit situaci pro skupiny zranitelných obyvatel, pro postižené občany. Takže to je asi vše a nyní se těším na poznámky ze strany mých kolegů. Děkuji mnohokrát. Chtěla bych poděkovat také stínovým zpravodajům. Chtěla bych poděkovat panu kolegovi, panu Fernandezovi, který připravil skvělé stanovisko eh, k tísňovému volání klince 112 jménem Výboru pro životní prostředí. Děkuji, paní zpravodajko. Eh, jeden ze stínových zpravodajů je na cestě, takže možná teď se obrátím na skupinu ALDE. Prosím. Děkuji mnohokrát. A moje kolegyně, paní Parvanová, je ve výboru pro životní prostředí, protože se tam hlasuje, nicméně mě požádala, abych eh, předložil jejich stanovisko. V první řadě bych eh, svým jménem a také jménem paní Parvanové poblahopřál paní Repty za návrh této zprávy. Poté, co velice pečlivě objektivně přistupovala k, na, eh, k návrhu této zprávy. Také jsem pochopil, že včera byl tady vynikající seminář. Nicméně včera večer jsem se podívala na prezentace, protože sekretariát IMCO byl velice laskav a rozeslal všem prezentace a musím říci, že to musela být zajímavá akce na nové slyšení. Chtěl bych poděkovat paní Rapty za její organizaci. ALDE podporuje návrh této zprávy, tak jak je předkládá paní Rapty. Máme jenom několik mírných změn a doplňujících návrhů. Co se týče univerzální služby a rozvoje celé koncepce, bychom chtěli zdůraznit potenciální hodnotu v oblasti telekomunikačního sektoru a také potřebu eh, posílit eh, zdraví občanů a bezpečnost všech občanů. Měli bychom se vyvarovat eh, Eh, pokřivení trhu, měli bychom také maximálně snížit náklady. Nyní k lince 112. Musíme zvyšovat eh, povědomí, musíme dělat aktualizaci jednotlivých technologií, nicméně musíme také zhodnotit předanou hodnotu eh, všech těchto aktérů a jak reagují v dané situaci. Co je důležité, v případě těchto tis, tisňových volání této univerzální služby musíme reagovat velice rychle. Musíme dělat eh, komplexní hodnocení, jak ta situace vypadá, když někdo volá v tisňové situaci a jak dlouho trvá ta celková reakce. Musíme si v tomto ohledu vyměňovat nejlepší praktiky. Evropský parlament přijal stanovisko, které podporuje také reverzní fungování linky 112. Eh, eh, co se týče dalšího vývoje situace. Musíme řešit eh, situaci v Evropské unii v případě jednotlivých eh, katastrof. Například i v těchto situacích bychom toto číslo měli mít možnost použít. Co se týče technických eh, problémů, tam opět řeším otázku nákladu a také ochranu osobních dat. Chtěl bych poblahopřát paní zpravodajce a zcela jistě brzy předložíme pozměňovací návrhy. Děkuji mnohokrát. Další bude zástupce zelených. Paní Rüle, prosím. Já jsem byla přítomná na tomto slyšení včera, což bylo velice zajímavé. Zcela jistě jsme tam vysvětlili celou řadu věcí. Je tady celá řada zajímavých věcí, musím říct, že už ve zprávě se celá řada těchto bodů, které tady včera zazněly, zohledňuje, když byla napsána předtím. Jediný bod, který mě tady schází, o tom jsem hovořila včera. Myslím si, že by měla být flexibilní pravidla pro státní subvence. Podle mého názoru právě v malých obcích ve venkovském prostoru existují obrovské problémy v tomto směru a celá řada obcí mají strach požádat o státní subvence, protože neví, zda budou postupovat v souladu s pravidly EU. Bylo by dobré skutečně, aby jsme měli pro malé začínající podniky přístup k širokopásmovému připojení. A tady je právě určitou překážkou nedostupnost takovýchto státních subvencí. Komise se včera vyjádřila v tom směru, že v revidované zprávě se právě tímto problémem bude zabývat. Děkuji. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Máme zde někoho za politickou skupinu GUE. Pan Mendes, prosím. It is, uh, about... Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Stínový. Spravodaj za GUE není přítomen, nicméně i já bych chtěla poděkovat paní Rapty, chtěl bych poblahopřát eh, k její práci, kterou odvedla. Vím, že můj kolega, který je odpovědný za tuto otázku v naší politické skupině, eh, udělá své poznámky a návrhy, nicméně já jenom dohlídnu na to, aby to udělal v daných termínech. Já jsem si pročetla velice pečlivě daný dokument, který připravila paní Rapty. Mnohokrát děkuji za veškerou práci, vaši angažovanost. A také jsem se zúčastnila včerejšího slyšení a všech diskusí, které se týkají této situace. Možná bych zdoraznila pouze jednu věc, na kterou se musíme podívat trochu detailněji. Univerzální služba by měla být klíčovým hnacím motorem pro dosažení širokopásmového připojení všech. A já si myslím, že by měla doplňovat eh, další nástroje, které máme k dispozici, které vedou k takovéto situaci. Čili by to mělo doplňovat eh, všechny ty aspekty, které již máme. Musíme mít flexibilní přístup. V jednotlivých členských státech se to řeší trošku odlišně, takže musíme flexibilně přistupovat k těm jednotlivým různým situacím. Plně souhlasím s tím, že co se týče linky 112, musíme situaci zlepšit, především co se týče lokalizace volajícího a také v případě informačních systémů, to znamená, musíme lidi vzdělávat, informovat a tak dále aby občané věděli, jakým způsobem toto číslo mohou používat. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Pan Hábl přišel úplně přesně. Teď se můžete také vystavit klince 112. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Jenom pokud si říkáte, kde jsem asi byl, poslední 24 eh, hodin, tak jsem byla na misi v Oslo. Norská vláda byla velice potěšena, eh, že se náš výbor také zapojuje do řešení otázek eh, o vnitřním trhu. Setkal jsem se s danými ministrem, takže jenom abych vás informoval o tom, kde jsem vlastně byl. Ale sledoval jsem vývoj zprávy paní Rapty, hovořil jsem s ním minulý týden. Je to skutečně vynikající základ pro náš příspěvek do konzultací, které, provádí nyní komise. Myslím, že paní Rapty má pravdu ve svém návrhu zprávy, že musíme být velice opatrní v této fázi. Nesmíme příliš předepisovat, o čem má univerzální služba být. Vidíme, že v jednotlivých členských státech je jasná snaha na straně vlád, aby eh, byla digitální agenda uplatněna. Také je tady snaha uplatnit širokopásmové připojení k internetu, které bude poskytnuto všem občanům, ale kvalita se bude měnit, bude se také lišit v jednotlivých regionech. A z toho důvodu otázka nějakých eh, těs, přesných eh, technologických předpisů, například co se týče rychlosti, je velice nebezpečné. Když se podíváme na směrnice o univerzální službě, já jsem eh, to tehdy řešil jménem Evropského parlamentu jako zpravodaj, byl to rok 2001-2002, tak během svého mandátu eh, jsem musel sám aktualizovat celou řadu těchto opatření. Co se týče telekomunikačních regulátorů, kteří museli tedy uplatnit první směrnici, tak eh, ti musí být v situaci, aby mohli zajistit univerzální službu a tam, kde to bude zapotřebí, tam bude zasahovat vláda v případě uplatňování širokopásmového připojení. Co se týče hlasové komunikace a univerzální služby, tak tam se ta situace velice mění, především eh, s příchodem mobilních eh, telefonů. Budu spolupracovat eh, s paní Rapty, možná mohu navrhnout další změny v její zprávě, především v částech, kde vlády chtějí poskytnout univerzální službu a určité intervenční financování, určité dotace. Také se musíme podívat na smíšené technologie mezi pevnými linkami a mobilními telefony, telefony, jakým způsobem to bude fungovat. Co se týče tisňové linky, se bavíme o otázce lokalizace volajícího a mně se líbí, že tam také zavedla například e-call jako povinnost, to velice vítám. Myslím si, že to je dobrý základ, také to přichází v pravou chvíli, eh, kdy probíhá diskuse, kterou vede komise, takže uvidíme, kdy komise chce ukončit eh, veškeré příspěvky, které budou zohledněny v zelené knize a doufám, že tedy vemu v úvahu i zprávu paní Rapty. Next. Dobrá, děkuji. A dalším řečníkem paní Verňo. Děkuji, paní předsedkyně. Na úvod eh, bych chtěla poděkovat eh, paní Silvaně Rapty, že udělala revizi této zprávy a také bych chtěla poděkovat za včerejší seminář i všem pracovníkům s eh, IMCO, protože to bylo nesmírně zajímavé jak ze strany komise, tak strany Evropského parlamentu, také jsme měli zástupce jednotlivých operátorů a všichni se bavili o univerzální službě a o širokopásmovém připojení. Já osobně jsem ráda, že dorazil Malcolm, já mu to mohu rovnou říct. My dva jsme hodně spolupracovali na telekomunikačním balíčku. Dospěli jsme k naprosté harmonii v celé této oblasti a podařilo se nám eh, zavést důležité prvky na ochranu evropských občanů, především co se týče zratnitelných eh, osob, eh, osob s postižením. A tyto prvky nacházíme i zde. Mohli bychom vést diskusi o tom, zda univerzální služba je právem či ne to je bod číslo 6 této zprávy. Já si myslím, že v každém případě přístup k univerzální službě, eh, která musí být kvalitní, za přijatelné ceny, je cíl, který musíme naplnit. Máme nástroje také ve Zabonské smlouvě zdůrazňujeme vizi, cíle sociální soudržnosti, územní soudržnosti, to je důležité a také máme chartu základních práv a svobod občanů. Já si myslím, že jsou to dva nástroje, musíme držet tento směr a pokud chceme Eh, snížit určité ty nesrovnalosti, například eh, digitální propast a tak dále, zda by všichni měli mít okamžitě širokopásmový, mm, širokopásmové připojení. Není to možné. Jsou to velké investice, ale musíme udělat eh, hodnocení, to musí provést komise. A ještě bych doplnila, co říkala paní Rule, musíme věnovat velkou pozornost, aby nedošlo k pokřivení hospodářské soutěže. Nicméně, Eh, ta linka 112 je tísňové volání, ale je to také povinnost. Povinnost, kterou má Evropa vůči svým občanům, protože se to týká jejich zdraví, je, musíme zachránit jejich život, je to zcela zásadní a musíme zrychlit celý tento proces. A musíme zajistit, aby všichni přijali svoji odpovědnost. Jak Evropská komise, tak členské státy, které musí spolupracovat s operátory, protože jsou to velké investice a nesmíme zapomínat na to, že se to týká operátorů. Nyní se nacházíme v ekonomické krizi a všichni eh, přichází o velké peníze. Čili musí také investovat do této linky. A co se týče Eh, toho volání 112, tak jsme také včera zdůraznili, že je nesmírně důležité, aby komise sama eh, využila své kompetence a vyvinula tlak na členské státy, aby informovali o 112. V mé zemi například eh, je to téměř neznámé číslo. Když včera bylo řečeno, že 26% Evropanů zná toto číslo, tak jsem byla naprosto šokována. Protože pokud je tady politická vůle, tak můžeme zrychlit eh, tu kampaň o povědomí, čili tady musíme vyvinout tlak, aby jak Evropský parlament, tak komisa vyvinuli tlak na členské státy, aby občané byli náležitě informováni. informováni. Děkuji. Silvana. Děkuji. Chce se vyjádřit někdo další? Pokud ne, tak předám slovo paní Rapty, aby nám debatu uzavřela. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Já jsem si se zájmem vyslechla tuto debatu a řekla bych k tomu asi toto. Já už jsem to sice věděla, nicméně stejně ráda vidím, že velice dobře spolupracuje paní Verňo a pan Harbour. Já jsem si to byla vědomá, ale stejně to pořád ráda vidím. Já mám pocit, že vy jste otec a matka tohoto desetiletého dítěte, o které se teď mám já postarat. Já myslím, že jejich připomínky byly velmi pádné, velmi příhodné. přimělo mě to uvažovat o určitých podle mě velice pozitivních věcech. Souvisím s tím, souhlasím s tím, co říkal pan Harbour. A také souhlasím s tím, co říkala paní Verňo a oběma chci mnohokrát poděkovat. Pan Busoj mluvil o třech věcech, na kterých mi velice záleží. Já vám děkuji za to, že jste je zmínil. Jednou z nich je to, jak dlouho to trvá, než se hovor vyřídí, pak jde o lokalizaci volajícího a obrácené volání 112. Paní Parvanová eh, byla na našem semináři po velkou část včerejšího odpoledne a za to jí chci poděkovat. A chci také poděkovat panu Busujovi za to, co říkal. Co se týče lokalizace volajícího, tady bych ráda přišla k tomu, co říkala Rouza. Vy asi chápete, proč Rouze na semináři také byla. Byla tady celá, včera celé odpoledne a za to jí chci poděkovat. A uvedla velice důležitý příklad. Stojí za to ho zopakovat. Jela někam autem v Německu uprostřed noci a na dálnici byl divoký kanec. Takže zavolala na linku 112, ale pro ně nebylo snadné zjistit, kde ona je, Ona na linku 112 volala, aby všem dala vědět, že je tam divoký kanec. Chtěla, aby ostatní řidiči věděli, co se děje. To je velice specifický příklad, velice konkrétní příklad a já myslím, že o to víc si uvědomujeme, nakolik je důležité, abychom přesně zjišťovali, kde se nacházejí volající. A Roza také nadnesla otázku širokopásmého připojení. Já jsem se teď dívala do svého dokumentu, je to v odstavci 6 a v řeckém překladu, který mám před sebou, se uvádí, že zdůrazňuje, že univerzální služba není správnou či klíčovou silou. Prostě není sama o sobě spásou. Je to určitý prostředek, doplňkový prostředek, a jak říká Rouza, má doplňovat všechno ostatní. Ale včera odpoledne v mé zprávě i v té počáteční rozpravě, kterou jsme měli, jsem uváděla, že cílem širokopásmového připojení pro všechny, jako máme v digitální agendě a ve strategii Evropa 2020, je něco, na co budeme pořád myslet, nicméně ta doplňková povaha je také velmi důležitá. Ráda bych poděkovala panu Filisovi za to, že řekl něco za stínového zpravodaje, seznámil nás se svým názorem. Zapomněla jsem na něco, paní předsedkyně. Můžete mi pomoct, snad jsem na žádné připomínky nezapomněla. Chci poděkovat všem kolegům, kteří tady byli dnes dopoledne a kteří si vyslechli všechno, co bylo řečeno. A jak už jsem říkala, velice ráda eh, si počkám na vaše připomínky a návrhy. Děkuji. Ano, děkuji. Já myslím, že jste nezapomněla vůbec na nic, dokonce jste si vzpomněla na tu, rodinnou historii tohoto dítěte. Jestli jsem na něco nezapomněla, tak to znamená, že mám zapnutý mozek. To je dobře, ale teď si uvědomuji, že jsem přeci jen něco vynechala. Názory a postoj eh, zástupce komise, to byl pan Langehajne včera, já nevím, jestli to vyslovuju správně, asi jsem to jméno několikrát zkomolila, tyto názory byly velice optimistické. Já myslím, že zástupce komise nám dal naději. Zdá se, že komise si uvědomuje, že je potřeba něco dělat a to je velice pozitivní pro evropské občany. Výborně. Ráda bych připomněla lhůtu pro předkládání pozměňovacích návrhů. Je to 18. duben. 18 hodin. Dobře, takže přejdeme dál na bod číslo 7. Pane předsedo, není tady nikdo za komisi, pokud vím. Není tady někdo z tísňových služeb. Takže, pane Harbre, chcete pokračovat? Chcete se ujmout předsednictví? Tak já budu pokračovat, když vy jste dál stínovým zpravodajem. Nebo vy budete mým stínovým předsedou. Bod číslo 7 eh, se týká účinnějšího a spravedlivějšího maloobchodního trhu. A já bych ráda předala slovo zpravodajce, paní Aně Marie Korace Bild. A ona je na cestě. Ano, řeknete nám něco o návštěvě Norska? pokud to tak kolegům vyhovuje. Já vím, že paní Koraca byl je na cestě. Spravodajové byly velice efektivní. Já bych řekl, že ještě napíšu na ředitelství pro digitální informační společnost, protože je politování hodné, že někdo, kdo se té věci věnuje, tady není. Já vím, že se do práce výboru zapojují, ale stejně by bylo dobré, kdybychom si něco poslechli o tom, jak probíhá jejich výzkum, protože kolegové asi vědí, že probíhaly konzultace a pokud vím, tak Komise teď posuzuje výsledky těchto konzultací. A na podzim se chystá předložit formální návrh. Takže to mě zklamalo. Pokud je o mou návštěvu Norska, já jsem měl tento týden proto, protože společný parlamentní výbor členských států EU se měl také setkat a to znamenalo, že jsem měl příležitost přispět k tomu. Oni dnes pokračují, mají další zasedání. A paní kolegová, paní Styler, byla včera se mnou. To bylo velmi prospěšné. A ona bude na tom eh, celém zasedání, takže náš výbor tam bude zastoupen. A pan Třaskovský, který, jak víte, zpracoval zprávu z vlastního podnětu k vnitřnímu trhu a evropskému hospodářskému prostoru v loňském roce, v roce 2010. Já myslím, že ta, ta zpráva byla velmi dobře přijata, přijata a on je také členem tohoto uskupení. Takže já myslím, že záležitosti vnitřního trhu zůstávají významnou politickou záležitostí pro celou evropskou hospodářskou oblast, celý evropský hospodářský prostor a zvlášť pro Norsko, které je jeho významným účastníkem. Já jsem se včera při snídani sešel s Norskou konfederací průmyslu a sešel jsem se s ministrem průmyslu, se dvěma náměstky, kteří mají na starosti veřejné zakázky a také otázky ochrany spotřebitele. A naše delegace si také vyslechla ministerstvo zahraničí, takže to byl hodně nabitý den. A já myslím, že obecně řečeno, pokud je o záležitosti vnitřního trhu, Norové dál hodně podporují svou účast na vnitřním trhu. Jak asi víte, když se podíváte na tabulky hodnocení vnitřního trhu, na to je odborník paní Tun, vidíme, že pokud je o počty nebo o ten transpoziční deficit, abych tak řekl, Norové předčí všechny členské státy. Já myslím, že na to jsou hrdí. Ale ještě důležitější je to, že když obcházíte ministry, tak zjišťujete, jak vážně berou některé z těch věcí pokud jde o zavádění legislativy a zvlášť u veřejných zakázek. Norská agentura pro veřejné zakázky, která je napojená na Úřad pro hospodářskou soutěž, opravdu tvrdě pracuje na tom, aby zajistila dodržování předpisů Evropské unie pro veřejné zakázky. Ale věnuje se také specifické oblasti, snaží se podporovat inovativní řešení a inovativní veřejné zakázky. Na tom také záleží tomuto výboru. A já myslím, že práce této veřejné agentury je zajímavá, měli bychom se tím dál zabývat a rozhodně tím, že tady paní Rýle, naše plány na další slyšení o veřejných zakázkách by určitě mohly zahrnovat nějakou, nějakého hosta z Norska, protože od nich se můžeme hodně naučit. A je zajímavé, že když jsem se sešel s ministrem pro spotřebitelské záležitosti, který má na starosti i sociální začlenění, nebo ministriní, bylo zajímavé, že ona se věnuje i širším otázkám v oblasti veřejných zakázek, zvlášť pokud jde o sociální a zelené veřejné zakázky. A to my budeme mít také na programu. Jsou to tedy věci, které se dotýkají různých ministerstev a jsou podstatné. Pokud o otázky spotřebitelské, tam jsme mluvili o tom, co dělá starosti Norum z hlediska práv spotřebitelů a také o určitých konkrétních věcech, které souvisejí se současnými návrhy. Oni rozhodně podpořili postoj komise proti směrnici de minimis. Víceně my máme známý postoj. Já myslím, že zvlášť zajímavé bylo to, jak oni vidí hodnotu systému ADR. V Norsku mají velice dobře zpracovaný systém smírčích výborů pro spotřebitele, na sektorovém základě a také mají celkový národní celostátní výbor, smětší výbor pro spotřebitele. Nad tím dohlíží Národní agentura pro spotřebitele. A až my budeme zvažovat návrh komise pro ADR, který se toho týká, měli bychom se na to také podívat. A pokud jde celkově o snahu účastnit se vnitřního trhu, pan Giske, ministr, který má na starosti průmysl a obchod, asi tím jsem se sešel, velice podporuje to, co děláme na vnitřním trhu. A já myslím, že ta rovnováha, které jsme dosáhli, je dobrá. A zdůrazňoval mi, že podpora vlády pro otázky vnitřního trhu tady opravdu je a já jsem té příležitosti proto využil. Já už jsem u posledního bodu na úvod říkal, že bych byl vděčný, kdyby přišel do našeho výboru. Já myslím, že vy byste se s ním také rádi setkali. On jistě přivítá příležitost přijet za námi do Bruselu a říct nám něco o tom, co oni dělají v otázkách vnitřního trhu. Já myslím, že to se nám podaří zajistit někdy v průběhu příštího půl roku. Závisí to na jeho programu. A úplně na závěr. Probíhá teď významná studie, která se týká budoucnosti evropského hospodářského prostoru a dohody o tomto prostoru. Norská vláda tuto studii zadala několika profesorů, protože já myslím, že po 20 letech této dohody oni teď zvažují, jestli ji musíme aktualizovat nebo změnit, aby se v ní odrazily také změny Lizabonské smlouvy. A v řadě případů už není úplně jasné, čeho se vlastně Norsko má účastnit na základě předchozího aký komunitér. To bylo jednoznačně vymezeno na základě struktury pilířů a teď je to všechno integrované. A já myslím, že není pochyb o tom, že Norsko bude dál aktivní na, velice aktivní na vnitřním trhu, ale také není vůbec pochyb o tom, že některé věci jsou také politické povahy a probíhají o nich dobré debaty. A když jsem tam byl, tak liberistická strana, což je vládní strana, jak asi víte, kongres liberistické strany zamítl návrh norské vlády připojit se k třetí poštovní směrnici, takže toto bude věc, o které se bude jednat s komisí. A možná si myslíme, že jsou tam dobré vazby. Je jasné, že ještě něco musíme udělat a musíme zapojit norské voliče a musíme je přesvědčit o výhrách vnitřního trhu. A samozřejmě jsou tady i věci politické, které my neznáme. A pan ministr s námi určitě o těch věcech bude chtít mluvit. Takže celkově si myslím, že to byla velice důležitá a prospěšná návštěva, ten den, který jsem mnou strávil. Jak už jsem říkal, byl jsem velice rád, že tam se mnou byla také paní Styler abychom mohli zastupovat výbor pro vnitřní trh. Abych navázal na to, co říkal pan Traskovský, já myslím, že budete souhlasit s tím, že tento výbor by měl i nadále eh, zvát norské poslance, norskou vládu, protože jejich zapojení do vnitřního trhu je nesmírně důležité. Děkuji, paní předsedkyně. Já vám děkuji. A nyní se můžeme vrátit ke zprávě o účinnějším a spravedlivějším maloobchodním trhu a já předám slovo zpravodajce. Paní Korace Bild, prosím. Děkuji, Erko, já jsem opravdu ráda, že dnes máme na pořadu jednání tuto zprávu. Mě na ní opravdu záleží, samozřejmě to jsou tisíce zpráv, ale toto je moje první zpráva, takže jsem z toho nadšená. Já jsem také nadšená z toho, že tady mám skupinu studentů ze Švédska, kteří přijeli na návštěvu. A byla bych ráda, kdybyste je se mnou přivítali. Zvlášť důležité je to, že o této zprávě se začíná jednat poté, co jsme minulý týden hlasovali o aktu o vnitřním trhu. My opravdu potřebujeme lépe fungující vnitřní trh. Takže ty věci, které já ve své zprávě mám, se neopakují. Jsou to věci, které se opravdu týkají i maloobchodního sektoru. Ten je důležitým pilířem vnitřního trhu. A také bych chtěla ujasnit, že když hovořím o maloobchodním sektoru, mám na mysli úplně všechny, všechny zúčastněné strany v celém dodavatelském řetězci. A nejenom maloobchodníky, nejenom ty prodejce. Ale protože tam máme jenom dvě a půl stánky, nemůžeme to v každém řádku vysvětlovat, ale byla bych ráda, kdyby se to byli všichni vědomi. Jedinečné a zvláštní v maloobchodu je ten lidský rozměr. Ti, kdo pracují v malou obchodu, se setkávají se zákazníky, s lidmi, s občany, na každodenním pořádku. A porušují tu stěnu, naruší tu stěnu mlčení, někdy takovou osamocenost. A proto tam také mm, mám něco o flexibilních pracovních místech. Lidé třeba dlouho nebyli na trhu práce, mají příležitost vrátit se. Lidé mohou mít třeba méně možností studovat, ale jde také o vysoce vzdělané pracovníky, takže jedná se o celou škálu pracovních míst, která v obchodním sektoru máme. Týká se to žen, týká se to lidí z jiných zemí. Týká se to možnosti pracovat. Tak, jak si to žádá moderní život. A odráží se v tom také skutečnost, že spotřebitelé chtějí rozmanitost, spotřebitelé chtějí různorodou nabídku, chtějí různé typy nakupování a pracovníci to musí nějakým způsobem zohlednit. Takže flexibilita je podle mě opravdu to nejpozitivnější slovo, jakým mohu popsat malou obchod a to, jak poskytuje příležitosti. A společně se stínovými zpravodaji, kterým bych skutečně chtěla poděkovat a těším se na další spolupráci, spolu s nimi jsme určili čtyři oblasti ve výborné zprávě komise. Samozřejmě jsme nemohli pokrýt úplně všechno. Museli jsme se zaměřit na určité priority Já chtěla bych všem připomenout, že nejde o zprávu výboru Agri nebo výboru Envy nebo výboru pro zaměstnanost. Je to zpráva výboru pro vnitřní trh. A my jsme se zaměřili na vnitřní trh a související otázky. Učili jsme čtyři oblasti, kde je více nutné převrátit všechny kameny. A já jsem se snažila věnovat věcem, které jsou kontroverznější a obtížnější. Nezaujala jsem k tomu politický, ideologický přístup, byl to přístup velmi pragmatický. Předevčírem Coca-Cola a Ika ve Švédsku přerušili vztahy. Coca-Cola už IKEA neprodává 1,5 litrové láhve. V podstatě vidíte, že ta diskuze je opravdu vysoce aktuální a má to dopad na to, co mohou nakupovat občané a jaký výběr mají. Samozřejmě na začátku jde o svobodu pohybu. V konzultacích jsme zaznamenali, že pokud je o fungování vnitřního trhu, je zjevný samozřejmě volný pohyb zboží, volný pohyb služeb, ale je tam celá řada překážek. A tady uvádíme konkrétní příklady, chceme konkrétní přístup, máme tam konkrétní problémy a chceme doporučit konkrétní řešení. A řešení, protože máme pořád ještě určitá omezení, národní opatření, další certifikace, další požadavky na testy, musíme prostě pořádně implementovat stávající legislativu pro vnitřní trh a musíme žádat komisi, aby to víc sledovala, aby využívala takové nástroje, jako je Solvit, nebo IMI. A další velkou překážkou volného pohybu zboží a služeb je platební systém. A tady také žádáme komisi, aby až bude revidovat SEPA, zkusila zavést harmonizovaný evropský platební systém. Abychom se zbavili všech těch dalších poplatků, které musíme teď platit. Musíme zajistit další větší přístup pro spotřebitele, pro občany. Máme lidi, kteří žijí ve vzdálených, izolovaných oblastech a všichni by měli mít stejný přístup k trhu jako ostatní. A podniky by měly mít také možnost zajistit, že občané, všech 500 milionů občanů Evropy bude mít příležitost obrátit se na ně. A jak už jsme to udělali v aktu o vnitřním trhu, žádáme komisi, aby byla tvrdší, i pokud jde o řízení pro neplnění předpisů, porušování povinností a žádáme o zrychlený postup. Rozhodně jsme také debatovali o elektronickém obchodu a už se zhodneme na tom, že je to jedna z nevyužitých oblastí vnitřního trhu. A také žádáme o další kroky, které by obnovily důvěru. Elektronický obchod, tady to bych chtěla zdůraznit, je doplňující věc a není to konkurence pro běžné nakupování. Samozřejmě nejvíce kontroverzní část se týká smluvních a obchodních praktik. A tady bych opravdu žádala, abyste se podívali na moji strategii a na to, jakým způsobem se snažím celý ten proces usměrnit. Ta konfrontace, to napětí, to ukazování prstem, které vidíme dnes, podle mě ničemu nepomáhá. Máme problémy, musíme je řešit v lepší atmosféře, musíme budovat důvěru, musíme přejít od konfrontace ke konstruktivnímu zaměřenému dialogu. Já myslím, že mikromanagement tohoto problému by nám nepomohl. Tady parlament udělá nejlépe, když napomůže jednotlivým zúčastněným stranám v tom, aby na sebe sami vzali odpovědnost a vyřešili si ty problémy, které mezi sebou mají. Samozřejmě velice cená je pomoc komise jako nezávislého kompetentního orgánu, který by mohl pomoct přenést tu debatu od hádek, obvinování, pořádný dialog na základě důkazu. A proto chceme, aby nám komise spolu s ostatními zúčastněnými a v konzultaci s nimi pomohla zjistit, které praktiky jsou zjevně nespravedlivé, co je to vůbec nespravedlivá obchodní praktika, co je to nezákonná obchodní praktika. A pak eh, samozřejmě musíme lépe uplatňovat komunitární právo na úrovni společenství, na úrovni Unie, ale také se musíme zamyslet nad tím, jak to vypadá na národní úrovni, protože to je jediný nástroj, který zatím máme proti nekalým praktikám. Musíme se zamyslet nad tím, jak to funguje a musíme si stanovit lhůtu. Bude to konec příštího roku. Abychom si udělali mnohem lepší představu o tom, jak vypadá situace, než se skutečně budeme zamýšlet nad tím, co s tím dělat. A nechala jsem paní předsedkyně, otevřené různé možnosti, protože platformy opravdu pomáhají. To jasně vyplynulo z konzultací. Jsou opravdu účinné, jako, jako třeba eh, forum na vysoké úrovni pro transakce B2B. Ta platforma působí teprve půl roku. Já myslím, že těm platformám musíme dát šanci, aby se projevily výsledky, než do toho budeme zasahovat. Nebo než přijmeme jiná opatření. A k tomu bych ještě rychle řekla, že navrhuji tři možnosti, ale samozřejmě můžeme navrhnout i věci další. Je to tvůrčí proces, pokud je o to, jak postupovat proti nekalým praktikám. Můžeme posílit diskuze, zintenzivnit diskuze stávajících platform. Můžeme také pokračovat v dobrovolné iniciativě ze strany podnikatelské komunity a opravdu bych byla ráda, kdybyste tomu naslouchali. Viděli jsme známky toho, že podnikatelská nebo obchodní komunita, nebo ti zúčastněné strany, nebo ti obchodníci, nebo ať už je nazvete jak chcete, podnikají kroky, které považují za významné, projevují ochotu mluvit o tom a řešit ten problém. Já myslím, že v průběhu konzultací jsme došli od přehlížení problémů nebo popírání problémů k tomu, že jsme zapojili maloobchodníky, eurokomerc a tak dále, zmiňuji jenom některé. Nejsou jediní, ale ti projevili ochotu sednout si za spolu s komisí. Neviděli jsme zatím žádné velké výsledky, ale ten proces už začal a já myslím, že naší úlohou je podpořit ho. Třetí možností je samozřejmě vytvoření nového fóra, které se bude méně zaměřovat na zemědělské a potravinářské promyslové politiky, protože tam nekalé praktiky rozhodně jsou, ale to se netýká jenom tohoto sektoru. Takže potřebujeme širší pohled na věc. A alespoň e, to můžeme projednávat. A já myslím, že každou iniciativu z maloobchodní komunity bychom měli uvítat, pokud se ubírá správným směrem. A chci vám ukázat, že všechny možnosti jsou pořád ještě otevřené a samozřejmě každý má právo navrhnout další opatření. Já jsem navrhla každoroční kulatý stůl pro malou obchod, abychom se my v parlamentu mohli sejít s ostatními zúčastněnými stranami, udělat si rekapitulaci toho, čeho jsme dosáhli a zamyslet se nad dalšími opatřeními. Neměli bychom teď před něčím zavírat dveře, měli bychom dát dialogu šanci dospět k nějakým výsledkům. A čtvrtý bod, o nic méně důležitý, je udržitelná spotřeba. Spotřebitelské organizace chtěly, abychom se tím zabývali a samozřejmě malou obchod má obrovskou odpovědnost pokud jde o likvidaci odpadů, energetickou činnost, dopravu a výzkum do, nebo investice do výzkumu a vývoje. Oni musí lépe mluvit o tom, co se vlastně děje, co se dělá a naši občané o tom nevědí. A v neposlední řadě sociální dialog. Sociální dialog dobře funguje v obchodním sektoru. Tak tomu rozumím já. Je to dobrý příklad toho, kde nebo jak podniky a odbory přistupují k věci konstruktivně a dospěli k dohodě, nebo možná ne úplně dohodě, ale rozhodně se zhodnou, konkrétně Eurocommerce a Unie Evropa. A já bych skutečně chtěla, abyste se ke mně připojili a poblahopřáli jim, protože opravdu sami vybudovali koncensus a já si myslím, že do toho vůbec nemusíme zasahovat. Měli bychom podpořit jejich snahu o omezení neformální ekonomiky a nehlášených pracovních míst, snahu o větší společnost podniků, větší propojování příslušných dovedností a další opatření, která navrhují. A na závěr, paní předsedkyně, bych chtěla říct, že protože malou obchod je natolik důležitý, a protože nás stále ještě čeká tolik výzev a tolik problémů, měli bychom zaujmout holistický přístup, požádat o to i komisi a měli bychom žádat Evropský akční plán pro malou obchod. To by nám skutečně dalo možnost zasazovat se o nějakou dlouhodobou vizi, ve které konečně bude mít malou obchod své místo v evropských institucích. Už jsme o tom hlasovali v souvislosti s aktem o vnitřním trhu takže já doufám, že kolegové také tento přístup podpoří. A těším se na vaše připomínky, na vaše otázky a na vaše příspěvky k mé zprávě. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Já vilja hjärtligt velkomna svenska studenter her. Pochopitelně bych chtěla přivítat také studenty. To, A Mimo to si myslím, že skutečně můžete být nesmírně pišní na vaši poslankyni, eh, paní eh, Koraca Pilt, jakožto na všechny ostatní zástupce. Dalším řečníkem. Soužili. Teď se dostaneme tedy eh, ke stínovým zpravodajům. Nejdříve má slovo pan Panceri za socialisty, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat a paní zpravodajce za dobrou spolupráci v posledních měsících při našich zasedáních zde v Bruselu, ale také ve Štrasburku. Body, které byly vystryženy, jsou velmi četné body a nemá cenu je opakovat ale chtěl bych poukázat především na to, že je nezmírně nutné odstranit překážky, které ještě existují na trhu. Takže sektor se nemůže plně rozvíjet. A potom eh, dohody mezi sociálními partnery, a tady eh, myslím na globální Evropský akt o jednotném trhu. Je tady celá řada věcí, které ještě nebyly vyřešeny. A to se týká mnoha odvětví. E, paní zpravodajka hovořila o holistickém celostním přístupu a o koordinaci jednotlivých politik. To je také důležité v této souvislosti. Ve zprávě padlo několik otázek a aspektů a některé z nich bychom měli vyzvidnout, jako například konzistentnost a systematický přístup. A jedná se rovněž o to, že byly zdůrazněny čtyři body, které byly důležité. První z těchto bodů je zaměřit se více na spotřebitele a zároveň na použití sociálního a pracovního práva. Existují právní předpisy, které se různí stát od státu. A druhý bod Tady se jedná o zlepšení pracovních podmínek, o boji proti stínovému hospodářství, černému trhu a jde o udržení konkurenceschopnosti a také udržení pracovních míst. Jde o to, aby předpisy v této oblasti byly lépe sjednocovány. To jsou aspekty, které jsou důležité a samozřejmě se musíme držet kompetencí našeho výboru. Hovořilo se přeci o komplexním celostním přístupu. Dalším bodem je sociální zodpovědnost a ekologická zodpovědnost podniků. A neméně důležitá je také role družstev při distribuci v maloobchodě. obchodě. To je totiž eh, takový alternativní komerční model, který zaručuje ekonomický pluralismus a také podporuje lokální výrobu. Tolik teda k několika informacím, které se mně zdají být důležité a které by mohly i zprávu obohatit. Já děkuji ještě jednou s paní zpravodajce za její snahu. To e, Vše jsou body, které budou součástí pozměňovacích návrhů a doufám, že tento výbor, jakož i paní zpravodajka, je podpoří. Toť vše z mé strany. Děkuji. Nyní za ALDE bude hovořit pan Kreuzmann. Děkuji, paní předsedkyně. Pan Lidgard bych chtěl poděkovat paní zpravodajce, protože velice dobře spolupracovali a připravili dobrou zprávu. Byla tady určitá obava, že to nebude vyvážená zpráva, ale kolega si myslí, že eh, se podařilo vyřešit této, tyto problémy. Je důležité, abychom náležitě aplikovali eh, zákony o vnitřním trhu, což bylo zapracováno. Také kolegem nechce, aby komise zaváděla nějaké nové právní předpisy, ale spíše provedla hodnocení situace, než budeme postupovat dál. Nesmíme změnit celkovou vyváženost dané zprávy. Děkuji. Thank you very much. A Madame Rühle, bitte. Děkuji, paní Rühle. Ganz herzlich. Já bych chtěla srdečně poděkovat paní zpravodajce za dobrou spolupráci. My jsme se často setkávali a celkově si myslím, že její zpráva odráží ty důležité otázky. Ale já jsem ze strany zelených a tím pádem kladu důraz na eh, trvale udržitelnou spotřebu. Na jedné straně vítáme všichni tu silnou koncentraci, která má za následek eh, také vyšší nabídku pro spotřebitele a navíc eh, spotřebitelé mají možnost nakupovat déle, což je pro nás jako spotřebitele jako poslance nesmírně důležité. To je všechno hezké, ale má to také stinné stránky. A ty spočívají v tom, že dochází k velké spotřebě energie, samozřejmě dochází také k huští dopravě a navíc také hodně odpadu existuje. Když prostě někdo má otevříno do 22. hodiny, tak jako samozřejmě to má dopad na to, že doopravdy se více plítvá výrobky. Podle mého názoru bychom se měli soustředit na trvale udržitelnou spotřebu a navíc se soustředit na rozvoj eh, maloobchodu v posledních eh, letech. Já nevím, zda Eh, to jde tím správným směrem. Ze začátku jsme se říkali ano, ale nyní vidíme tu odvrácenou stranu. A jak s ní budeme nakládat? Eh, já si myslím, že akční plán by se měl nazývat akčním plánem pro trvale udržitelnou spotřebu. Na jedné straně mají spotřebitelé určitá očekávání, ale na druhé straně tato očekávání mají určité dopady. Ve zprávě komise také jasně stojí, že také maloobchod se musí snažit naplnit strategii Evropa 2020. Nemůžu ale podpořit, že eh, dodavatelé eh, maloobchodu stojí v prvé řadě. Já si myslím, že tomu tak není. V prvé řadě nestojí, co se týče environmentálních požadavků. A vy se zabýváte také očekáváním občanů, ale my všichni musíme také eh, nést na svých betrech eh, ty negativní dopady. A co se týče otvírání eh, podnikům a spotřebitelům, tak vy jste se zabývala svobodou usazování se, svobodou volného pohybu, ale musíme se zabývat také urbanizací a územním plánováním, protože ti, co plánují například výstavbu měst, tak se musí snažit nevymístěvat všechno na okraj města, ale také se zacílit na eh, výstavbu přímo ve městech. Takže na to se soustřeďme a dostává se k dalšímu obodu, což je venkovská oblast. Eh, e-commerce, to zní sice krásně, ale právě víme, že e-commerce ve venkovské oblasti se vůbec ještě nezažil, protože starší lidé, hlavně ženy, mají těžký přístup, anebo vůbec nemají žádný přístup k internetu a tím pádem je skutečně nutné zvažovat další možnosti, protože e-commerce takovéto problémy nevyřeší. Já vím, že v malých obcích se hovoří prostě o vzniku takových těch malých osvědčených krámků a zda by právě takovéto obchůdky neměly být podporovány, protože ty alternativní možnosti jsou skutečně v těchto oblastech velmi omezené. A co to znamená? Znamená to, že tyto oblasti se začnou vylidňovat. Tady musíme být flexibilnější v oblasti kontroly subvenců. A další po to jsou flexibilní možnosti zaměstnanosti. Jistě, v této oblasti tyto možnosti existují, ale eh, existuje odvrácená strana, což znamená, že je tady zaměstnáno mnoho lidí, kteří nejsou eh, dostatečně kvalifikováni. A já si myslím, že když chci být flexibilní, tak potřebuji právě dobré, dobře vzdělané zaměstnance. Takže zaměstnavatelé by měli více investovat do zaměstnanců. Děkuji, toť vše. Děkuji mnohokrát, paní Rile. Dalším řečníkem bude náš pan předseda, pan Harper, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já mám tu čest být stínovým zpravodajem za svoji politickou skupinu k této zprávě a musím říci, že je to skutečně vynikající základ, na které můžeme dál stavět. Do této chvíli plně odůvodnila to, že náš eh, výbor chce přijmout vlastní iniciativu v této oblasti. Co je důležité, prostřednictvím slyšení a její práce se nám daří rozvíjet dialog s velice důležitým sektorem, protože zde zdůrazňuje, že fungování dynamické, dynamického, vysoce konkurenčního maloobchodu a dodavatelského řetězce Eh, bude lépe fungovat. A ten dodavatelský řetězec je velice důležitý, protože ten je základem pro úspěšnou ekonomiku, sociální ekonomiku, která bude vysoce dynamická a vysoce diverzifikovaná. Je tady několik aspektů. Musíme být eh, odvážní, nesmíme dělat eh, ústupky, především co se týče některých obtížných otázek, možná trh nefunguje ještě tak, jak má. Ale nyní já bych chtěl přispět do diskuse následujícím. Je to rovnováha zprávy. Je důležité, abychom nepodceňovali skutečnost, že byly učiněny velké investice do maloobchodu v celé Evropě novým způsobem se dodávají výrobky eh, zákazníků, máme tady nové technologie a e, také se to týká tlaku, který vzniká na trhu. Pokud chceme nějak zasáhnout, tak musíme zasahovat spíše lehce. Nesmíme podkopat dynamiku a robustnost e, tohoto trhu. Bez pochyby v malou obchodu je celá řada malopodniků, kteří jsou skutečně vynikající ve své oblasti, kteří jsou eh, konkurenceschopní. Máme tady celou řadu společností v Evropské unii a bez pochyby tady existuje celá, celý eh, počet eh, evropských společností, které fungují na mezinárodní scéně a vyvážejí své modely podnikání i do světa, například do Ameriky, Číny, do Jižní Ameriky a tak dále. Celá řada jednotlivých eh, dovedností a schopností se týká právě zvládání a řízení dodavatelského řetězce, protože nabídka i poptávka se týká především dodavatelského řetězce. A další věc je důležité, abychom v této zprávě zdůraznili, že vysoce konkurenční maloobchod není pouze eh, poskytování produktu, ale je to otázka dobré nabídky, eh, také zásobování, například eh, když dodáváte nějaké produkty, tak ty musí být eh, čerstvé v dostatečné množství, to je zásadní. A tady musíte mít vysoké odborné znalosti, a to zdůrazňuje paní Rüle také, že máme celou řadu příležitostí, abychom mohli vytvořit nová pracovní místa, místa v celém malobchodním řetězci, nejen až v tom obchodě jako takovém. A já si myslím, že paní Koraca eh, Bild eh, identifikuje všechny tyto příležitosti v rámci obchodního řetězce. Dále, co bychom možná mohli trochu zlepšit a přidat hodnotu eh, v této zprávě, je to důležitost konkurenceschopného malou obchodu, uplatňování nových technologií a také prodávání zelených produktů, zelených technologií, to je jasný příklad. A jedna z věcí, kterou sleduji já, když se podíváme na maloobchodní eh, řetězec v kontextu celoevropských diskusí, měli bychom spolupracovat s maloobchodníky, abychom vybudovali eh, lepší technologie, abychom zapracovali nové inovace do maloobchodního fungování, například uplatnění inovativních produktů, inovativních technologií, poskytování lepších informací spotřebitelům. Konkrétně, abych dal příklad, už jsme měli zajímavou diskusi eh, s takovými ty kutily a eh, maloobchodní, kteří jsou v té oblasti kutilství kde máme velké příležitosti, kde můžete prodávat výrobky, které mohou například snížit spotřebu elektrické energie, mohou také zlepšit eh, ochranu životního prostředí, skladování potravin v domácnostech a tak dále. Tito lidé se hrávají důležitou úlohu, ale tato oblast je také důležitá pro oblast inovací a vyvíjení navíc, protože tito lidé vědí přesně, co lidé chtějí koupit, jaká je poptávka na trhu. Další věc, obaly, balení, tyto aspekty. Je tady celá řada oblastí, kdy opět technologie musí učinit krok ku předu. Dále identifikace prostřednictvím radiofrekvence, e, například e, to, jsou, to je zcela zásadní oblast, abychom zlepšili zprávu e, ve skladech, aby maloobchodníci měli informace o pohybu jejich zboží, kde se nachází. A je tady celá řada ještě dalších aspektů, kdy máte možnost sledovat, jakým způsobem spotřebováváte eh, zboží. Když se tady díváme na malou obchod, na jednotný eh, trh, není to pouze otázka hospodářské soutěže, ale je to mnohem širší kontext. A Náš výbor přijal vlastní iniciativu a zabýváme se jednotným vnitřním trhem, ochranou spotřebitele a díváme se také na úlohu malobchodníků a dodavatelů, protože ti naplňují dlouhodobé ekonomické cíle, aby vnitřní trh fungoval lépe, ale je tady ještě paralelní otázka, Celý trh musí být zelenější, musíme zlepšit konkurenceschopnost, musíme pomoci inovativním produktům, aby se dostali do dodavatelského řetězce a na samotný trh. Čili pokud byste chtěla zapracovat poznámky na tato témata, bylo by to vítáno. A také očekávám, že akt o jednotném trhu bude lépe fungovat. Už jsme předložili celou řadu pozměňovacích návrhů, kdy propojujeme eh, právě tyto otázky eh, fungování jednotného trhu s touto zprávou, čili budeme prosazovat zásadní kroky, eh, které budou zohledněny také v návrhu o aktu jednotném trhu a o tom bude hovořit pan komisař Barnier, který dorazí také na půdu našeho výboru zítra. Děkuji mnohokrát. Dalším řečníkem je pan Kostria Falides. Projedre, selo na... Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád poděkoval zpravodajce za to, jak hodně, do jaké hloubky se věnuje tomuto tématu. Určitě budeme spolupracovat na další schůzce stínových zpravodajů. A protože já zastupuji skupinu GUE, musím říct, že naše skupina je proti určitým základním věcem v této zprávě protože si myslíme, že ten přístup je nevyvážený. Evropští občané musí hrát ústřední roli. Jsou tady návrhy na otevření, další otevření trhu a na další koncentraci v městských oblastech. A my máme pocit, že toto je proti jednotlivým výrobcům, kteří jsou jádrem malobchodního sektoru. Je tady otázka cen, otázka toho, jak k tomu přistoupit, a my se chystáme předložit v této věci pozměňovací návrhy. Pokud jde o kapitolu o tom, jak usnadnit přístup spotřebitelů a podniků k trhu v podstavci 14, tady jsou odkazy na malé a střední podniky a na místní obchody a trhy. A my se domníváme, že do popředí se dostávají velké podniky. A také si myslíme, že nemáme dost opatření na podporu malých a středních podniků. Evropská komise by měla pomoct členským státům a měla by podpořit nějaká opatření, která by vyvážila to, k čemu dochází dnes. Měla by dál podpořit malé a střední podniky. A to by znamenalo, že spotřebitelé budou mít lepší přístup k cenově dostupným a lepším výrobkům. A také bych rád něco řekl o tom, co mohou podniky dělat na trhu. Spravodajka hovoří o dominantním postavení určitých podniků a samozřejmě my chápeme, že to riziko musíme omezit. Stojí za to zmínit, že otázka dominantního postavení, kterou mají velké podniky, je jedním z faktorů, které vedou k nejednotným cenám v malobchodním sektoru v EU. A pokud je o zaměstnance, tady se domnívám, že naše politika by měla respektovat kolektivní vyjednávání a kolektivní smlouvy a práva v nich zakotvená a měli bychom se postarat o to, že lidé budou mít slušné příjmy. Mnohokrát děkuji, jak už jsem říkal, chystáme se předložit pozměňovací návrh k tomu, o čem jsem mluvil a těšíme se na spolupráci se spravodajkou, až se sejde se stínovými zpravodaji. Děkuji. Thank you. Mnohokrát děkuji. A nyní je čas dát slovo zástupcům Evropské komise. Je tady pan Bergavín. Chcete něco říct? Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Na úvod bych chtěl poděkovat zpravodajce za vynikající spolupráci v posledních měsících a také stínovým zpravodajům. Rozhodně vítáme zprávu, kterou připravila. Jak víte, komise se rozhodně snažila zaujmout holistický přístup, nadnesla celou řadu otázek a je velmi povzbudivé vidět, že tento výbor, nebo přinejmenším zpravodajka a stínoví zpravodajové, souhlasí s tím, že bychom v této oblasti měli zaujmout holistický přístup. A samozřejmě zazněla tady celá řada klíčových otázek. A v této souvislosti bych asi také řekl, že ta koncepce Evropského akčního plánu pro malou obchod je jistě vítaná. Náš útvar by to uvítal. Jak zpravodajka, tak stínoví zpravodajové zmínili řadu dalších věcí, které by se do toho měly nějakým způsobem promítnout do této strategie. Pokud je o inovace, je pravda, že se domníváme, že tento sektor je nejenom velice důležitý z hlediska zaměstnanosti, ale v jistém smyslu je jakýmsi vnitřním trhem na vnitřním trhu, protože ten dodavatelský řetězec, který dodává, je zásadní pro to, čeho se snažíme dosáhnout, a totiž pro plynulé fungování vnitřního trhu. A také vítám skutečnost, a já vím, že tento výbor se o to velmi zajímá, že elektronický obchod vidíte jako klíčový doplňkový prvek. Není to úplně samostatná činnost a řada z vás jistě ví, že někteří naši, naši vysoce konkurenční maloobchodníci stojí v popředí rozvoje elektronického obchodování v Unii. Takže toto rozhodně také vítáme. Já se snažím být co nejvíc pozitivní, protože pak ještě budu muset odpovědět na jednu otázku, kterou mi položil váš předseda. A na tu samozřejmě jako obvykle odpovědět nedokážu. A totiž, co je vlastně v, aktu o vnitřním trhu. Jenom mohu říct, že jsem si pozorně vyslechl vaše dotazy Eh, setkám se eh, s komisařem dnes odpoledne a rozhodně to všechno vyřídím. A v neposlední řadě je to citlivá záležitost, eh, ta otázka obchodních praktik mezi podniky. Tady bych především jednoznačně řekl, že jak tento parlament ví, toto je vysoce aktuální otázka, zvlášť v kontextu potravinového řetězce, Jistě znáte ty různé zprávy v této věci a na komisi byl vyvíjen tlak, aby nějak reagovala. V současné době probíhá diskuze. Jak se nám také zpravodajka snažila vysvětlit, probíhá konzultace se zúčastněnými stranami v kontextu vysok, skupiny na vysoké úrovni pro potraviny. Máme platformu, která se tím zabývá. A opravdu zúčastněné strany se shodnou na tom, že se musíme nějakým způsobem pozitivně snažit tento problém vyřešit a nějak se dohodnout na základních principech. A aby se to podařilo, a to je velice důležité z časového hlediska, my doufáme, že se nám to podaří do konce tohoto roku. A proto, jak už říkala řada poslanců dnes dopoledne, nechceme předjímat výsledek této diskuze. Tím, že bychom navrhovali nějaké iniciativy v této oblasti příliš brzy. A proto navrhujeme sdělení na tento podzim. A tím bychom se nejenom pokusili ten problém více popsat z horizontálního hlediska, protože toto se týká konkrétně potravinářského řetězce, ale jak víte, je to mnohem širší záležitost. Není to jenom otázka malou obchodu, je to otázka malých a středních podniků. A my chceme tento problém jednoznačně vysvětlit v tom chystaném sdělení. A další věc, kterou bohužel zatím komise neudělala, ale měla by udělat, je zmapování toho, co zavedly členské státy, aby ten problém nějak řešili. Například zákon o nekalé hospodářské soutěži. A tam by také patřilo to, co, o čem mluvila paní Korace byl, to znamená systém samoregulace nebo systém kdy se sami hlídají a snaží se uplatňovat předpisy a máme zkušenosti s tím, že to může být velmi účinné. Takže my rozhodně neříkáme, že to není důležitá věc, ale myslím, že souhlasíme obecně s touto zprávou v tom, že to musíme posoudit velice obezřetně, než rozhodneme, jaký typ opatření na evropské úrovni potřebujeme, pokud vůbec nějaké potřebujeme. A rozhodně musíme podpořit jednotlivé zúčastněné strany v tom, aby zavedly účinnější a spravedlivější obchodní praktiky. A tím získají všichni z hlediska trvanlivosti, volby pro spotřebitele a inovace a investit do celého řetězce. Tak to tady vypadá s touto iniciativou a já rád odpovím na případné další dotazy. Děkuji, paní předsedkyně. Mnohokrát děkuji. Paní Korace Bild? Děkuji, paní předsedkyně. Já rychle projdu některé z těch velice důležitých věcí, které tady zazněly ze strany kolegů. A ještě jednou chci poděkovat komisi za vynikající spolupráci. Jsem ráda, že jsme došli tak daleko. Můj kolega Panceri, já myslím, že je důležité, respektovat subsidiaritu. A já jsem se v této zprávě na to snažila zaměřit, protože nemůžeme udělat úplně všechno. Ale hlavně na to, co bude znamenat potom nějaký pokrok na komunitární úrovni. A já myslím, že otázka vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli nebo kolektivních smluv by se asi neměla úplně řešit na komunitární úrovni, ale souhlasím s tím holistickým přístupem, s tím, že musíme podpořit dohody, ke kterým sociální partneři dospěli a musíme podpořit obchodní komunitu v tom, aby vylepšila sociální odpovědnost podniků i v oblasti životního prostředí. Musím říct, že mě příjemně překvapilo v průběhu konzultací, kolik se toho vlastně dělá. Kolik iniciativ tady už je a kolik for tady máme pro udržitelnou spotřebu a pro dialog v této oblasti. A všechno to vychází e, z iniciativy samotné obchodní komunity. Já myslím, že v tomto kontextu další výměna osvědčených postupů a všechny tyto věci skutečně probíhá a stojí za toto podpořit. Ten model spolupráce, ano, jistě. V průběhu konzultací jsme hodně pracovali s Eurokopem, pozvali jsme je do panelu a víme, že nám pomáhají. Počkám se na, vás, na váš pozměňovací návrh. Nejsem si jistá tím, že to zapadá do tohoto kontextu, ale rozhodně se na to mohu podívat. Chci také pozdravit Martina Lokegarta, našeho kolegu z ALDE. My se rozhodně shodneme na tom, že vymáhání předpisů, dodržování předpisů by mělo být prioritou. A kromě legislativy bychom měli ještě posoudit další možnosti a měli bychom si udělat jednoznačnější obrázek toho, jak to vypadá i na straně komise. Paní Rýle, mnohokrát děkuji. Především bych chtěla říct, řečkyně, řečnice se odvrací od mikrofonu. Vím, že jsme neměli dost prostoru, ale těším se na pozměvací návrh. Vím, že je to důležitá věc. Paní Rule o tom mluvila. Udržitelná spotřeba je programu. Já doufám, že se to odráží i v této zprávě. Já si opravdu myslím, že je to jádrem celé věci a obchodní komunita má obrovskou odpovědnost. Nejenom pokud je o prosazování těchto věcí, ale také o uvádění produktů na trh, které jsou šetrné v životním prostředí, jde také o účinnost, logistiku, dopravu a tak dále, jak už jsem říkala, a také plítvání potravinami. Akční plán, ten tam určitě bude, každém případě to bude jedno z našich doporučení pro komisi. Bude tam také něco o udržitelné spotřebě. Když říkáte, že nesouhlasíte s tím, že dodavatelé jsou v popředí, co se týče udržitelné spotřeby, já si myslím, že jsou. Oni mají určitou odpovědnost. Oni musí vyvážit čistě komerční zájmy a boj proti diabetu, obezitě, a celou tu celoevropskou debatu o zdravých potravinách, a to nejenom v oblasti zdravotnictví. Náš kolega z GUE. Možná vás poprosím, abyste mi upřesnil, co máte na mysli, když říkáte, že zpráva žádá další koncentraci v městských oblastech. Pokud tomu rozumíte takto, tak to musím lépe vyjasnit, protože o to mi nešlo. Já si opravdu myslím, že se něco musí udělat. A děkuji vám za to, že jste s tím přišel a děkuji i paní Rile. Jde o tu otázku místních obchodů, místních trhů versus eh, velkých obchodních center, těch obchodů pod jednou střechou. Žádám komisi, aby se tím víc zabývala. Já myslím, že by měl probíhat lepší dialog mezi vlastníky nemovitostí a developery obchodních center a jednotlivými obchody. My s tím máme ve Švédsku dost problémů, je to vysoce aktuální debata. A já si nemyslím, a počkám si na váš pozměňovací návrh, ale já si nemyslím, že kompenzační opatření jsou nejlepší způsob, jak podpořit malé a střední podniky. Ale můžeme se na to podívat. Malcolm, děkuji za podporu a za vlíná slova. Rozhodně souhlasím s tím, že by tam někdy měla být inovace, že ta by měla být v jádru toho, o co jde v této zprávě. Eh, měli bychom to spektrum rozšířit i nad rámec otázek hospodářské soutěže, takže na ty pozměňovací návrhy si také ráda počkám. Ta otázka eh, dovedností a vysokých kvalifikací, já už jsem na začátku říkala, že nejde jenom o pracovníky nízko kvalif- málo kvalifikované, jde i o vysoce kvalifikované pracovníky. A já tomu rozumím. Já si myslím, že bychom měli podpořit malou obchodníky v tom, aby víc investovali do rozvoje dovodností a do odborné průpravy. A také si ráda počkám na tyto pozměňovací návrhy. Pokud je o to, nakolik bude malou obchod prioritou v komisi, tady bych chtěla říct, že díky podpoře ELS jsme mluvili s komisařem Barnierem, poslali jsme také za ELS dopis a já jsem ráda, že nás také podporuje náš předseda Malcolm Harbour. My jsme ho žádali, aby zohlednil při zpracování priorit pro akt pro vnitřní trh také malou obchod. A reakce komise zatím byla velmi pozitivní a poděkujte mu, prosím, mým jménem za tuto zprávu. Samozřejmě mohu odpovědět i na další dotazy a těším se na zkusku se stínovými zpravodaji. A úplně na závěr bych chtěla říct, že žijeme v době většího protekcionismu a Evropa nesoutěží na globálním trhu. Takže já mám pocit, že máme opravdu velkou odpovědnost. V této zprávě musíme mít na paměti, že Evropa také chce šampiony na globálním trhu chce být konkurenceschopnější a chce vytvářet víc pracovních míst přes lépe fungující maloobchodní sektor. Děkuji vám. Děkuji, paní Kracabild. Termín pro předkládání pozměňovacích návrhů je 19. dubna do poledne. Budeme hlasovat 25. května. A teď se dostáváme k dalšímu bodu na programu našeho jednání. Předám slovo panu předsedovi. Ale tím končí naše zasedání. Takže prosím, jenom vraťte se dnes odpoledne. Budeme hovořit o zprávě Pancéry a je k tomu s tím spojeno slyšení, které se bude týkat bezpečnosti zemědělských a lesních strojů.